Eh, dámy a pánové, další bod eh, na našem programu jednání je zpráva pana Manenesku, Evropské systémy družicové navigace. Já bych chtěl nejprve předat slovo panu Marinesku. Máte čtyři minuty. Eh, systémy Děkuji, pane předsedající. Evropské satelitní navigační systémy se dotýkají eh, všech států, všech ehm, technologií, například automobilů. Eh, systém Galileo by měl být nezávislý na ostatních systémech, měl by posílit nezávislost Evropy. Již čtyři satelity jsou v oběžné, na oběžné dráze, osm dalších jich bude následovat. A brzy budeme mít tedy celou konstelaci těch eh, satelitů EGNOS který by měl eh, možnosti tohoto systému využívat, znásobí různé aplikace a bude možné, aby se vytvářely různé kritické aplikace, jako například lokalizační eh, aplikace nebo využití těchto přesných dat zemědělství, využití se také v dopravě, v energetice. Tady všude eh, se zúročí potenciál těchto navigačních systémů. například také v záchranné službě, u policie, u krizového řízení nebo při ostraze hranic. Rozvoj satelitních navigačních systémů tedy bude prospěšný pro EU, protože se projeví rozvojem dalších služeb na trhu. I v jiných sektorech vznikne mnoho nových pracovních míst nabídnou se nové eh, příležitosti pro podnikání. Během 20 let eh, fungování eh, Galileo EGNOS možná dají vzniknout zisku až ve výši 70 miliard. My jsme se snažili strukturovat ten rozpočet pro lepší řízení, abychom to rozložili na ty vesmírné segmenty, na pozemní segmenty, také využívání systému EGNOS a dále na vlastní řízení těch programů. Komise navrhla asi milion euro na rok, na příštích sedm let na tyto účely. My jsme ale navrhli, aby ten přístup byl flexibilnější aby komise mohla přesouvat eh, prostředky z jednoho segmentu do druhého. 7% evropského HDP za, eh, se opírá o navigační systém. Ty náklady by měly být asi 330 milionů. Dalších 150 milionů by mělo jít na vědu a výzkum. 100 milionů euro bylo přiděleno na rozvoj aplikací a zbytek eh, by měl přijít z horizontu 2020. Evropská unie nebo Evropská komise předala řízení tohoto systému agentuře GSA, ESA a e my doufáme, že v budoucnosti eh, to řízení bude kvalitní, musíme zohlednit budoucí trendy, proto potřebujeme mít jasná transparentní pravidla pro všechny aktéry. Týká se to jak eh, komise, tak SA a dalších regionálních eh, agentur. Ty by se měly specializovat na využívání výsledků a měly by fungovat na základě jasných pravidel. Děkuji vám, pane Marinesko, a nyní mi dovolte, abych dal slovo panu komisaři Tajánimu, kterého tady také vítám. Máte slovo. Prezidente, voglio... Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu, zejména panu Marineskovi, za práci, kterou odvedl na tomto tématu. Také protože Galileo jeden jedna z oblastí, která byla dříve ve starém finanční období, jedna z prvních sektorů a byla tam politická dohoda, ale v první řadě bych chtěl poděkovat za výsledky, neboť nyní je tomu tak, že zde máme 7 miliard eur, které budou poskytnuty v příštím programovém období na tuto oblast, tedy na oblast programu Galileo, na aplikaci a realizaci. Díky výsledkům posledních tří let je Galileo již realitou. Máme tři satelity a několik pozemních stanic. Co se týče těch satelitů, zde bych rád řekl, a víme, že došlo k tomu, že jsme měli v černu demonstraci, jejich funkce, týkalo se čtyř satelitů, bylo to velice přesné zaměření polohy. To zaměření polohy bylo mnohem přesnější než americký systém GPS, takže to vlastně překročilo naše očekávání. Výsledky jsou povzbudivé a proto je nyní možné mít skvělý systém v budoucnu. Viděli jsme, že evropský průmysl je velice kompetentní. I nadále probíhá tento program, i když zde došlo k jistému opoždění které se týká eh, uvedení v provoz dalších družic, ale já jsem přesvědčen o tom a jsem naplněn důvěrou, eh, až jsem přesvědčen, že před skončením mého mandátu jakožto komisaře pro průmysl služby již budou fungovat, ty první služby, které Galileo nabízí. Mám tím tedy na mysli dobu před říjnem 2000. 15. Toto je velice důležité pro občany, také pro podniky, tak aby mohli co nejdříve využívat služby, které bude systém nabízet. Galileo je jedinečnou šancí pro nastartování konkurenceschopnosti naší Evropské unie. Hovoříme o programu Galileo, což je důležitá etapa pro prosazení pokroku v rámci dalšího finančního rámce. Já tím nemám na mysli pouze ekonomickou stránku, ale také řízení, zprávu tohoto programu. Komise s velkým uspokojením zjistila, že parlament a rada uvítali náš návrh. To řízení zpráva programu je velice důležité pro celkovou organizaci Galilea. My tím poukazujeme na skutečnost, že je důležité mít ještě efektivnější a racionální struktury. Pomocí nových možností komise zůstává odpovědná za tento program. Samozřejmě eh, je zde kontrola ze strany parlamentu a rady. Různé technické úkoly pro rozvoj infrastruktury a pracovního programu budou předány Evropské kosmické agentuře a GNSS. Parlament poprosil o to, aby část peněz z nařízení šlo do financování pro vyvíjení četných hospodářských možností, které vyplývají z programu Galileo a systému EGNOS. V současné obtížné hospodářské situaci je toto šance a příležitost, kterou si nesmíme nechat uniknout. Toto je celkový kontext a je třeba nyní se zaměřit na to, zda existují ještě možnosti dalšího využívání programu Galileo. Tady je celá řada možností. V neposlední řadě i možnost správného nastavení programu. A dva body na závěr. Komise poukazuje na těch 7 miliard, které jsou vyčleněny na satelitní program ve příštím finančním rámci. Toto je strop. A proto je třeba, abychom minimalizovali rizika, riziko toho, že by náklady zbytečně narůstaly. Druhá věc. Parlament a rada budou zapojeny do programu a obdrží každoroční výroční zprávu o dalším rozvoji programu. Nad to bude komise i nadále pravidelně informovat radu a komisi v rámci interinstitucionální výměny v oblasti Kaliela. Budeme se setkávat tak, jak tomu bylo doposud, například v listopadu, kdy instituce byly informovány o tom, jak vypadal vývoj v poslední době a e, byli informováni veditelem, ředitelem ESI. Děkuji, nevidím tady pana Terha v sále. Budeme tedy pokračovat rovnou paní Carvalho. Jedna minuta. Senhor Presidente, Senhor Comissário. Pane předsedo, pane komisaři, já bych nejdříve ráda poblahopřála panu zpravodaji za výtečnou zprávu. Program Galileo vytvoří globální systém družicové navigace, velice pokročilý, který zajiští službu globální zaměření polohy, která bude velice důvěryhodná. Je to symbolický projekt Evropské unie. Je to v rámci duchu strategie Evropa 2020. Evropa a její průmysl budou ti prvními, kdo budou mít užitek z tohoto programu Galio prospěje pro fungování mnoha sektorů ekonomiky a e, poskytne podnikům a občanům přímý přístup družicové navigace a bude to navigace, která bude evropská. To je tedy velice důležité a právě evropský rozměr je velice důležitý a evropská předaná hodnota a proto výbor pro rozpočet je proto, aby tento program získal adekvátní finagnování, a je proto, aby tady byla alokace 7,3 miliard eur. Děkuji. Děkuji na 1,5 minuty paní Nýbler. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. E, já bych chtěla nejprve poděkovat panu zpravodaj, panu Marineskovi, který předložil vynikající zprávu a zareagoval na naše připomínky. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že u těch velkých a důležitých věcí se eh, eh, pořád závisíme na těch velkých infrastrukturních eh, systémech z USA. Systému Galila to tak ale není. A už dlouho jsme v parlamentu požadovali, abychom měli a vybudovali vlastní evropské struktury a Galileo je podle mě velmi důležitým krokem tímto směrem a měl by zajistit naši nezávislost na americkém GPS. Po celou tu dobu jsme vždycky volali po ambiciozní eh, vesmírné politice v EU. Já si ještě velmi dobře vzpomínám na ty počáteční kroky eh, Galilea. My jsme za to bojovali, aby eh, to bylo financováno ze společného rozpočtu. To úsilí se vyplatilo Máme díky tomu eh, průmysl, který může dodávat tyto technologie a přestože eh, došlo ke spoždění při spouštění toho systému, tak to není eh, úplně negativní a já doufám, že brzy bude na oběžné dráze konstelace všech těch 27 satelitů a potřebná infrastruktura, která zajistí plné fungování tohoto systému. Modrá karta, paní Nibler, na vás. Přijímáte eh, modrou kartu od pana Gaspariho? Ano, takže pane Gaspari, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená kolegyně, já jsem byl otázán voliči před několika dny, jestli má smysl, abychom jako Evropská unie vydávali tolik peněz a posílali tyto satelity do vesmíru, pokud nejsme například schopni zajistit aby eh, se používaly ty aplikace. Takže máme to promyšlené, že ty signály budeme skutečně nějakým způsobem zúročovat a vyplatí se mít něco takového ve smíru. Děkuji, pane Kaspary. Já eh, si myslím, že to je velmi důležitá otázka a skutečně ano, my už jsme si to, o tom hodně přemýšleli a samozřejmě budeme na tom ještě dále pracovat. Příště plenární zasedání v prosinci máme právě tady debatu o politice, eh, o vesmírné politice a jejím využití v ekonomice. Máme také zprávu pana Prodyho k tomu této tematice, ke Koperniku, jak tedy se zasloužit o to, aby tato infrastruktura, kterou financujeme z peněz poplatníků, může být optimálně ekonomicky využívána a to zejména našimi malými a středně velkými podniky, které potřebují mít přístup k těmto datům, aby s nimi mohli pracovat a vytvářet nové technologie, takže eh, to ještě několik měsíců potrvá a myslím, že ještě během našeho volebního období se nám podaří předložit konkrétní návrhy. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Tykau na dvě minuty. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, paní komisaři. Vítám že zde máme maximální částku pro tento program 7 miliard. Je to pro EGNOS a Galileo z celkového rozpočtu Evropské unie od roku 2014 do roku 2020. Používání tohoto systému překračuje národní hranice členských států a služby poskytované v rámci tohoto systému jsou velice důležité pro naše hospodářství. Celá řada ekonomických odvětví, včetně zemědělství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ale i e, záchranné spory, policie, pohraničníci a tak dále, využívají těchto systémů stále více. Proto je velice důležité podpořit družicové systémy GNSS. Umožní to občanům Evropské unie využívat veškerých výhod těchto systémů a rovněž Eh, to zajistí také jasné využívání systému Galileo a eh, udržíme tyto programy eh, pod kontrolou. Vítám tedy také to rozhodnutí, že došlo k vytvoření nového rámce řízení, který jasně definuje roli GNSS, ESA, roli komise a kromě toho se objevují nové standardy pro Eh, konkurenceschopnost této oblasti. Je to krok kupředu směrem k realizaci nezávislého systému, který bude spolehlivý a bude nabízet praktická řešení pro evropský průmysl, pro bezpečnost v dopravě, pro ochranu životního prostředí a tak dále. V neposlední řadě chci poukázat na to, že musíme zajistit geografické pokrytí eh, službami tohoto systému pro celé území Evropské unie předtím, než budeme pokrývat jiné světové regiony. Děkuji. Děkuji vám. Paní Tykau, přijmete od pana Rubika modrou kartu? Tak pan, prosím, pane Rubigu. Jo, tak. Děkuji. Paní Tykau, má otázka. Myslíte si, že nový družicový navigační systém poskytne také lepší bezpečnost dat a údajů pro evropská data? Když vezmeme v potaz to, že tyto systémy jsou systémy evropské, tak věřím, že budou také dodržovat evropskou legislativu, která se týká ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. Dále je třeba mít na paměti, že tyto nové evropské systémy zajistí větší přesnost. To znamená, že evropští občané eh, budou moci těžit z tohoto systému mnohem více než ze současného GPS. Nyní pan Enin na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. S Karelem Agnosem jsme tím konečně prolomili monopol GPS, nebo prolomíme monopol GPS, který financuje Pentagon. Je to obrovský diplomatický a politický úspěch a také velmi dobrá zpráva pro zaměstnanost v průmyslu a v sektoru služeb. A samozřejmě ten porod není úplně bez bolestí. Eh, víme, že ty počáteční náklady jsou vysoké, i, i přesto, že to probíhá v rámci veřejno-soukromých partnerství, je potřeba, aby eh, ty první náklady tedy nesla Evropská unie. Eh, posléze by se to mělo stát veřejným vlastnictví a mělo by to sloužit ku prospěchu všech. Já bych to ještě chtěl využít, abych zdůraznil, že Evropská vesmírná agentura je jedna z těch mála institucí v Evropě, která je skutečně účinná, užitečná a slouží všem občanům. Měla by být modelem také pro ostatní agentury, počínaje například Evropskou centrální bankou, která bohužel slouží jenom evropským finančním trhům. Děkuji nyní paní Hibner na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Hovoříme zde o technologii 21. století. Evropský navigační družicový systém, který chceme využívat a v podstatě už nyní v Evropě využíváme, je eh, jedním z nejmodernějších systémů vůbec a umožní vynikající možnost eh, navigace, lokalizace nejenom pro oblast dopravy, ale i pro leteckou, námořní dopravu, pro bankovní systém, poštovní služby, bude mít využití v oblasti sportu a v celé řadě dalších eh, odvětví. Je tedy celá zásadní pro 21. století. GNOS je mnohem pokročilejší systém než eh, eh, systém, který se používá dnes v civilním letectví či v jiných dopravních odvětvích. Eh, běžné se systémy používají především eh, v armádě. Já myslím, že tímto systémem se nám podařilo dohnat eh, nejpokrokovější, nejpokrokovější země na světě. Tento systém musí být dále rozpracován, samozřejmě si bude žádat určitou infrastrukturu, bude si žádat pozemní stanice, a bude potřeba zajistit dostatečné zeměpisné pokrytí, ale je to každopádně moderní technologie. Děkuji. Děkuji. Nyní mám na seznamu pouze jednoho eh, nezapsaného řečníka. Je to pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je velice důležité, aby tato nová technologie skýtala také šanci pro malé a střední podniky v Evropě, totiž aby oni jakožto byli subdodavateli systému a rovněž aby byli těmi, kdo ten systém využívají. A proto jsou koncepce pro využívání tohoto nového systému extrémně důležité, protože to v sobě skrývá samozřejmě velice silný ex, silnou exportní komponentu. Evropa by se mohla stát globálním poskytovatelem přesné technologie je velice kvalitní. A z tohoto pohledu blahopřeji eh, panu zpravodaji za tento nový eh, pohyb v této věci a děkuji Evropské komisi, že tady skutečně poskytla takovou tu šanci pro evropské hospodářství a zaměstnanost. Děkuji a na závěr předám slovo panu Tajanimu. Signor Presidente, ano, děkuji vám, pane předsedo. Několik eh, informací k tomuto eh, tématu, abych zareagoval na vaše příspěvky do diskuze. Pokud jde o vesmírný průmysl, tak ten pro Evropu představuje jedno z nejkvalitnějších eh, odvětví vůbec. Jedná se o oblast, kde dochází k, obrovskému koncentr- k obrovské koncentraci úsilí, eh, velkému rozvoji průmyslových kapacit. A souhlasím s tím, co řekl pan Rybich. Pokud jde o internacionalizaci našich firm v oblasti eh, vesmírné, vesmírného eh, sektoru. Samozřejmě, že je potřeba, abychom zde měli vysoce nastavené ambice. Eh, jsou tady jiné země, jako je například eh, Myanmar, Tajsko, které podepsaly dohody týkající se eh, vesmírného sektoru. A je to součástí našeho zájmu v této oblasti. K tomu, co řekl pan Kasparin, Snažili jsme se zajistit, aby signály Galileo a tyto údaje mohly být eh, předávány v podobě služeb. Já jsem si jist, že to bude možné již od příštího roku, že bude možné spustit služby, které budou využívat údajů Galileo. Už v letošním roce veškerá odvětví, eh, dotčená odvětví, která pracují s údaji eh, Galileo eh, jsou eh, připraveni začít poskytovat služby s použitím údajů ze systému Galileo. Jsou zde malé a střední podniky, které vyjádřily zájem o tento systém. Myslím si, že zájem o údaje ze systému Galileo dále poroste, ať už to bude v oblasti dopravy, civilní ochrany, zdravotnictví a tak dále. Družice se používají již nějakou dobu. Družice Kopernik byly přesměrovány eh, aby eh, byly, eh, aby bylo možné využít je eh, při současných záchranných pracích na Sardiny, to vše ve spolupráci s italskými úřady, vše proběhlo velice rychle po tragických událostech na Sardinii. Souhlasím tedy s tím, že Galileo nabízí eh, lepší záruky, vzhledem tomu, že to je Evropou spravovaný systém, nabízí tedy také větší záruky, pokud jde o ochranu údajů. O tom hovořila i paní Niebler. Galileo je dnes součástí obrovského průmyslu, již nyní funguje systém EGNOS, Před Galilem tady byl předchůdce GPS, systémy, které nastavily určité eh, standardy. My budeme pokračovat, navazovat na tuto práci, budeme pokračovat s vypouštěním družic. Galileo je důležitým prvkem tohoto odvětví, ale je to pouze jedna část eh, velice významného systému. Pokud jde o civilní ochranu, tak zde bych chtěl říci, že bude možné eh, provázat tento systém se systémem Copernicus. Výměna údajů mezi těmito systémy zajistí, že Evropa se stane bezpečnějším regionem. I jiní se možná nakonec volí náš evropský systém pro eh, reagování na přírodní katastrofy, ku příkladu pro řízení záchranných prací a tak podobně. Skutečnost, že Galileo eh, bude eh, fungovat ještě během mandátu této komise, dokládá, že evropské instituce jsou schopné nabídnout, dosáhnout výsledků, nevoláme jenom potom, aby evropští občané se utahovali opasky, ale na druhou stranu jsme schopni jim nabídnout eh, za jejich peníze také nové služby. Evropští občané budou, možn, budou mít možnost eh, těžit z těchto eh, nových systémů ekonomicky, bude to znamenat hospodářský přínos Galileo by měl přinášet zisky eh, v řádu 9 miliard v příštích letech. Eh, a já si myslím, že to bude znamenat eh, veliký veliký úspěch. Děkuji panu zpravodaji Marinesku a všem ostatním, kteří spolupracovali na tomto tématu, které dokládá, že Evropa je schopná se postavit eh, problémům. Děkuji. Poslední eh, je pan zpravodaj, pan Marinesku, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedající. Kdo si se tady ptal, jestli investice Evropské unie bude zisková. A já si skutečně myslím, že to přinese velký prospěch. Já sám jsem tu otázku kladl během jednání o této zprávě, jestli tedy má cenu investovat do něčeho, pokud si nejsme jistí, že to přinese kýžený prospěch. A proto ve zprávě zdůrazňuji dva aspekty, tedy že se musíme zaměřit na rozvoj aplikací a s pomocí komise Teď máme více než 100 milionů na rozvoj nových aplikací. A druhý aspekt se týká informování veřejnosti, kteří by se také měli uvědomit, jaké obrovské výhody jim systém Galileo přinese. Dále se tady někdo ptal na ochranu dat. Galileo má zašifrovaný signál, který bude chránit osobní údaje. A komise také říká, že to je první eh, regulace, která již spadá do toho příštího finančního období. A toho jsme dosáhli díky výborné spolupráci se stínovými zpravodaji, s komisí. A já bych chtěl poděkovat eh, všem zúčastněným za konstruktivní spolupráci. Chtěl bych se také zmínit o jirském předsednictví, které v tom sehrálo velmi důležitou roli a které radikálně snížilo potřebný čas na jednání. Děkuji tedy všem, kteří přispěli k této zprávě a chci popřát hodně úspěchů panu Tajanemu. Doufám, že v roce 2014 budeme mít dobrý signál. Děkuji. Hlasování o této zprávě bude zítra ve 12.30. A další bod eh, na našem programu je zpráva Pervanche Beres, klíčové informační dokumenty pro investiční produkty. A prvním řečníkem bude paní Beres na čtyři minuty. Merci, monsieur le...